důležitých oblastí, na kterou bychom nikdy neměli zapomínat. Teď, co se týče zápisu z jednání 12. listopadu 2009 a všech textů, které byly přijaty ten den, tak e, jsou všechny k dispozici. Ptám se, jestli má někdo nějaké připomínky k zápisu. Máte prosím nějaké připomínky k zápisu? Zdá se, že ne. Takže zápis byl tímto schválen. Další záležitost. Příslušné orgány České republiky se na mne s opětovnou